proběhne v červnu. Příští zasedání tedy bude pokračovat zítra od 9 do 14 a od 15 do 17 hodin. Pořad jednání byl zveřejněn a najdete ho na webových stránkách parlamentu.